Děkuji, pane předsedající Evropa je dnes v krizi, ve finanční, makroekonomické krizi, v sociální a morální krizi. Občané vidí v Evropě nepřítele, který na ně chystá přísná opatření eh, neví, že Evropa tady chce in, investovat proto, aby ti, kdo jsou nejzaostalejší, mohli dohnat pokrok a aby se posílily ty nejslabší regiony. Budeme tady eh, hlasovat o textu, který tady má zodpovědná opatření pro respektování paktu stabilitu finančních, eh, eh, finanč, státních veřejných financí a aby se podpořil růst. Máme tady druhý pilíř, o který se má opírat udržitelný a inteligentní inkluzivní růst. Ekonomická a politická zpráva plná soudržnosti, to jsou dvě stránky jedné mince a musíme připomenout, že jedna věc nejde bez druhé a proto musíme bojovat za obhajobu této politiky tak, aby byl její rozpočet zachován a aby byly členské státy přesvědčeny o tom, že regionální politika není luxus, ale nezbytnost Roz, vyjednávání o rozpočtu pro příští programové období je plné nejrůznějších výzev a my musíme i nadále podporovat integrovanou a ambicioznější e, politiku e, eh, regionů, kde se bude podporovat eh, regionální soudržnost a kde to půjde ve prospěch všech. E, ve, ve zprávě PIPER máme návrh, který je hovoří o e, prostřední kategorii pro regiony 75 až 90 evropského průměru. Tato kategorie umožní mnoha regionům, které řeší strukturální problémy a růstové problémy, rovné zacházení a spravedlnost. Chtěla bych ještě zdůraznit, jak je důležité podpořit územní spolupráci na evropské úrovni, protože to je konkretizace toho, co říkal Robert Schuman. Evropa se uskuteční konkrétními realizacemi tím, že se vytvoří solidarita v konkrétních činech. Bylo to pravda před 60 lety a je to pravda i dnes. Děkuji. Sanchez Schmidt and last but... Thank you, madam. A ještě nyní pan Stavřák je pan zpravodajem. Děkuji vám. Já bych chtěl poblahopřát všem zpravodajům za předložené zprávy. A to nám vlastně pomáhá k tomu, abychom mohli debatovat o budoucích dimenzích politiky soudržnosti. Jaké eh, zprávě pana Pipera bych chtěl něco říci. On totiž řekl, že současný způsob uvažování a přístupu Evropského parlamentu, který se týká architektury a koheze po roce 2013, eh, tak eh, to není poprvé, co o tom debatujeme, poněvadž eh, my jsme měli mnoho předchozích příležitostí. My se vlastně vrátíme k tomuto tématu, nemůžeme se vzdálit od tématu politiky soudržnosti musíme mít k dispozici příslušné fondy, příslušný rozpočet a je třeba posílit, posílit fondy, které budou k dispozici k těm regionům, které to potřebují nejvíce. Je třeba, abychom měli standardní jednotná ustanovení, podle kterých se budou řídit všechny fondy a Zejména je třeba nespouštět ze zřetele ty, kteří žijí na periferii a na ostrovech. Já musím říci eh, také za svou politickou skupinou, ehm, že plně souhlasíme s tomu, co řekl pan komisař Hahn. My potřebujeme určitou přechodnou kategorii, která pomůže férově a zjednodušeným způsobem eh, právě těmto regionům. Já myslím, že my se musíme dívat nejenom na statistiky, ale také na to, co tyto statistiky znamenají. Děkuji vám, kolegové. Společná debata tímto končí a hlasování se odehraje dnes ve 12 hodin v poledne. Nyní přerušuji zasedání a hlasování začne za zhruba 12 minut. Děkuji vám.